So, meine vereinzelten Dobré ráno, dámy a pánové, vítám vás. Die, uh, ladies and gentlemen who are here. Äh, včera jsme pozměnili pořad jednání hm, a sice äh, budeme teď projednávat politické otázky. Jinak bychom dnes dopoledne měli jednání eh, s komisařem Tajánem, který včera musel bohužel odříci eh, svou návštěvu. Nemohu vám říci, proč se to stalo. Byly to nějaké eh, naléhavé politické záležitosti, které mu zabránily v tom, aby mezi nás přišel. Já mu každopádně jménem výboru napíšu dopis, pokud nebudete mít nic proti tomu, protože já si myslím, že takhle to není v pořádku. My plánujeme tyto termíny, my se snažíme ze všech sil zorganizovat svůj čas tak, eh, abychom zvládli všechno, abychom se přizpůsobili a eh, teď eh, vlastně takovýmto výpadkem si myslím, že i v našich časových plánech nastane chaos. Ehm, jsem ale rád, že můžeme začít body 13 a 14. Kolegové a kolegyně s tím včera souhlasili. A rovnou tady můžeme začít. Eh, podíváme se na směrnici o obecné bezpečnosti výrobku a dohledu nad trhem. Tam je eh, paní kolegyně Komi s pravodajkou a já bych jí udělil slovo jako první, prosím. Jutta. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych možná k této zprávě z vlastní iniciativy představila Eh, naše stanovisko. Eh, já bych chtěla říci, že se jedná o směrnice o bezpečnosti výrobků. Je to číslo 95 z roku 2001. Překlad eh, promiňte, implementace by měla být hotová do 1. ledna 2004 a od loňského roku, což byl leden 2009, Eh, eh, byla, eh, vznikla další ustanovení, včetně studie týkající se problémů s implementací. Implementace v členských zemích vedla k celé řadě problémů. A máme tady mm, určitý manévrovací prostor. Vidíme tady celou řadu problémů při implementaci Jde samozřejmě o bezpečnost eh, výrobků, rozdíly mezi výrobky a tak dále, ale v podstatě by tady měla být eh, mezi zeměmi hm, vyrovnanost. Je nutné tu směrnici přepracovat. Komise eh, oznámila konzultaci a eh, v tom smyslu, jak by to přepracování mělo vypadat. Já bych ráda něco řekla k těm největším problémům. Jednak ke kritériím, pro zjišťování nebo posuzování bezpečnosti výrobků. E, potom je to oznamovací povinnost států vůči komisi v e, souvislosti s určitými opatřeními, které e, by měly, jejichž cílem jsou zvláštní podmínky prodeje a také je to oznamování výrobků s nebezpečnými vlastnostmi. K tomu máme odpovídající postupy, právě eh, se zaměřením na eh, záležitosti, které ohrožují eh, zdraví občanů. Máme oznamovací systém RAPEX, který musí být nutně vylepšen. Současně se tady jedná o standardizaci na evropské rovině, která, kterou vyžadují standardizační instituty. O tom se hlasovalo v IMKU, ale také na plénu. My souhlasíme s tímto přáním standardizace. To byly tedy všeobecné připomínky. A jinak eh, jsme chtěli eh, z, projednat zvlášť ještě několik důležitých bodů. Jednak jde o to, že bychom rádi eh, toto poselství posílili. Já bych ráda zmínila několik aspektů. Jednak žádáme komisi, aby eh, se zamyslela nad jednotným systémem dohledu nad trhem. Jedná se o přepracování směrnice a o možnost harmonizace. Bylo by dobré, kdybychom eh, bezpečnost produktů eh, vsadili, mohli zajistit v eh, jednotném rámci. Dále je to vysledovatelnost výrobků, aby spotřebitelé měli možnost vysledovat, odkud produkt pochází. My eh, od komise žádáme, aby eh, zahájila příslušné konzultace a eh, aby provedla posouzení dopadu, abychom viděli, jaké nástroje potřebujeme a co by mohlo být užitečné v zájmu vysledovatelnosti výrobků. Současně tady zmiňujeme Eh, ISO eh, mikročipy a jiné technické možnosti, eh, například také rozhlasové nebo rádiové frekvence. Já mm, vás nechci strašit, samozřejmě je třeba zvážit také náklady takovýchto věcí, ale společně s komisařem Tajánem prověřujeme tedy také finanční zátěž pro podniky. Ony samozřejmě, toto finanční zatížení se nesmí mm, jaksi převalo, přenášet na spotřebitele, ale Mm, určitě by bylo velmi výhodné eh, zapracovat dále na označování a na mm, vysledovatelnosti. Potom je to systém RAPEX, což je eh, systém, který musí být přístupnější a jednodušší, nežli je tomu nyní. A poslední věc, pane předsedo, eh, jde o zlepšování standardizace norem. A je nutné, abychom měli jednoznačné mandáty, aby i malé a střední střední podniky se mohly zapojit do procesu normování. Ve výboru IMKO se na tom pracuje a je důležité, a je to důležité v zájmu um, obecné bezpečnosti výrobků, aby se na těchto pracích pokračovalo. Doufám, že souhlasíte s tímto návrhem a jsem k dispozici, pokud máte nějaké otázky či návrhy. Jde přeci o zlepšení výrobků a služeb eh, v zájmu ochrany spotřebitele. Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung. Äh, promiňte, eh, chtěl jsem se zeptat, jestli se někdo z kolegů chce vyjádřit. Hlásí se někdo o slovo? Nikdo. To taky není špatné. Kolegyně tady odvedla dobrou práci. Děkuji vám za podporu. Děkuji vám. Takže eh, vidím, že tady nejsou stínoví eh, zpravodajové, což možná souvisí s tím, že jsme pozměnili pořad jednání. Je tady zástupce komise, rád bych se zeptal, jestli komise se chce tedy k tomuto eh, návrhu vyjádřit. Ano, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Budu stručný. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Komi za velice jasnou zprávu. Body, které se zde zmiňují, se ubírají správným směrem. My také usilujeme o vytvoření jednotného systému dohledu nad trhem. To nás samozřejmě zajímá. A e, klademe důraz také na správnou aplikaci. Takže stejně jako IMCO na to klademe velký důraz. E, vysledovatelnost je také pro nás velice důležitá. V roce 2008 bylo vykonáno velké množství práce prostřednictvím nového rámce a ustanovení o vysledovatelnosti usilují o e, zlepšení situace v tomto ohledu, tedy co se týče vysledovatelnosti. Dále, co se týče čipů RFID a ISO, paní Komi se již zmiňovalo o možném problému. Problém souvisí s cenou, eh, zvláště u malých objektů, jako například tušky, propisky. Další problém souvisí s ochranou údajů a ochranou soukromí. To také spadá do oblasti RFID. Další bod, který bych rád stručně zdůraznil, je bod 7. Ten se týká eh, sankcí. Rádi bychom, abychom mohli být eh, preskriptivní, co se týče sankcí. To souvisí s národními právními systémy. Ovšem obávám se, že bohužel nemáme pravomoce eh, abychom zasahovali do této problematiky. Když byl první balíček schválen před dvěma lety, snažili jsme se být co nejjasnější a co nejvíce preskriptivní, alespoň co bylo v rámci našich možností. Jinak si ale myslím, že tato práce je velice kvalitní, ubírá se správným směrem a také spadá do diskuzí, které probíhaly o standardizaci a také um, co se týče diskuze, která proběhla v, MKu, v IMKu. Děkuji. Děkuji vám. A pokud se nehlásí o slovo někdo další, tak můžeme tento bod opustit a podívat se na bod mm, pořadu jednání číslo 14. Ale rád bych upozornil na to, že e, pro, u mm, lhuty pro pozměňovací návrhy máme malou změnu. 16. listopad 12 hodin. Úterý 16. listopad 12 hodin je mm, poslední chvíle, kdy můžete podat pozměňovací návrhy. Takže podíváme se na bod číslo 14, pokud souhlasíte. Jedná se o zprávu za rok 2010 o provádění programu politiky soudržnosti a kolega Soza Wagner je zpravodajem a ujme se slova jako první, prosím, pane kolego. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Vy jste to právě naznačil, že se jedná o zprávu za rok 2010 o provádění programu politiky soudržnosti na období 2007 až 2013. Je to komplexní zpráva, která je průřezová a jde přes několik výborů. Toto sdělení je nesmírně podstatné, protože za prvé se jedná o společný náhled na tuto politiku na jmenované období. Tato zpráva se zakládá na strategických zprávách z jednotlivých členských států což znamená, že se jedná o nový nástroj po, pro posouzení reality. Zatím nemáme ještě patřičný odstup, ale tato zpráva je tak jako tak důležitá. K čemu je eh, tato politika soudržnosti v Evropské unii a co nám přináší? Evropská unie se snaží rozvíjet nejzaostalejší regiony tak, aby rozdíl mezi chudými a mezi bohatými regiony se snížil. Abychom dosáhli těchto cílů, tak je zapotřebí soudržnost ještě posílit. Máme tady tři nástroje, které používáme. Komunikace a její ulehčení, což znamená lepší komunikace mezi evropskými institucemi a jednotlivými členskými státy. To je jedna věc, která vyplývá z těchto závěrů komise. Důležité jsou přitom dva aspekty. Jedná se o investice a strukturální změny, jde o pomoc malým a středním podnikům, jedná se také čistý komunální provoz, o další vzdělávání a zlepšení sanitárních, ale zároveň také pedagogických zařízení bylo docíleno velkého pokroku, což komisi těší. Nesmí, ale tyto pokroky nemůžeme převádět měřítku jedna ku jedné. Příslušnost našeho výboru je zcela jasná. 13,5 prostředků, 13,5 milionů je vydáváno na eh, tento cíl, z toho málo z nich eh, je vydáváno pouze na snižování emisí CO2. Tři země se zlepšily a to zcela jednoznačně. A nyní k širokopásmovému šíření informací a internetu. I to jsou věci, které nejsou homogenní. se musíme snažit vypracovat naši zprávu tak, abychom popsali alespoň dva nejdůležitější aspekty. Za prvé, žádáme od komise, aby úspora energia byla automatickým předpokladem pro čerpání peněz z fondů soudržnosti. To je vlastně ten hlavní bod mé zprávy. A za druhé chceme, aby eh, podíl efektivních a účinných energií se zvýšil. Zjišťujeme, že dochází k nerovnoměrným investicím do digitální oblasti, tak jak to stojí ve sdělení komise. A právě tato nerovnost by měla být odstraněna je třeba podporovat eh, IKT, stimulovat je, tak, aby oni stimulovali nové inovace, je třeba podporovat investice do nových vysokorychlostních sítí, tak, abychom dostali dobrou, univerzální službu a tak, aby zmizela digitální propast mezi občany. To je také důležitý aspekt. Přístup k univerzálním službám, to je něco důležitého, ale zároveň nového. Je to nový přístup Evropské unie. vlastně to odpovídá tomu dluhu, který jsme udělali již před 150 lety. Je to něco základního. Základního tak, aby všichni, pokud možno, měli přístup k internetu. Musíme překonat propast mezi venkovskými městskými oblasti, mezi chudými a bohatými oblastmi. To je něco, co nelze dostatečně opakovat. My spolupracujeme s jinými skupinami a vypracováváme společně potom takovéto zprávy. Děkuji, děkuji vám a ptám se, máte nějaké otázky k této zprávě? Nevypadá to tak. Má komise, prosím, nějaké připomínky? Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem Gabriela Kokučková z Generálního ředitelství pro regionální politiku. Chtěli bychom poděkovat panu zpravodaji za jeho návrh zprávy. Komise vítá návrhy, které jsou obsaženy v tomto návrhu stanoviska. Jsme s tím spokojení, pouze stručně bych měla několik poznámek, které se týkají podmíněnosti a um, procenta investic do energetiky. Takže za prvé, co se týče současného programovacího období, pravidla politiky soudržnosti a investic v této oblasti spadají do současného nařízení týkající se politiky soudržnosti. V rámci tohoto nařízení není nic o žádné podmíněnosti. Komise se ovšem podmínkami samozřejmě zabývá, tedy bude se jimi zabývat v příštím plánování. Tato otázka eh, bude obsažena v, pátém, v páté zprávě o soudržnosti. Takže v příštích několika měsících o tom budeme veřejně diskutovat, konkrétně na fórum o soudržnosti v únoru. Komise tedy samozřejmě usiluje o posílení eh, kvalit těchto politik prostřednictvím zavedení nových podmínek ty se budou samozřejmě také týkat úspor energie, takže tato otázka eh, bude prodiskutována. Dále, co se týče proporcionality investic do energetiky v rámci politiky soudržnosti, komise řeší tuto otázku na bilaterální úrovni s jednotlivými členskými státy. Je také velmi důležité zmínit, že je to na jednotlivých členských státech, aby se snažili kontaktovat komisi a zahájili tento proces. Je na nich, aby zahájili tuto debatu. Takže um, čekáme na členské státy, aby přijali iniciativu. Komise má nástroj Jasper. Ten slouží členským státům k tomu, aby mohli implementovat hlavní projekty spadající do klíčových sektorů, tedy také do energetiky. Cílem tohoto nástroje je zvýšení kvality a také kvantity jednotlivých projektů, které spadají do klíčových sektorů. Takže toto eh, byly naše poznámky týkající se vašeho návrhu. Děkuji vám. Děkuji vám srdečně. Tam se jsou další připomínky nejsou, což znamená, že skutečně vaše práce byla vynikající. 15. 11. v 15 hodin, prosím, tady podejte vaše připomínky. A pane kolego Remku, když byste souhlasil, tak můžeme probrat také váš bod, který byl na pořadu jednání. Eh, já doufám, že jednotliví vedoucí frakcí budou informovat také své kolegy. Prosím, pane kolego Remku, máte slovo. Eh, eh, I když je to trošku neočekávaný eh, příliš brzy po, <laughs> po ránu, ale pokusím se. Moje zpráva, jak většina z vás ví a uvědomuje si, je vlastně na stole dostatečně dlouhou dobu a mám pocit, že nejen já, ale i ostatní spolupracovníci, že jednak se to dlouho tahne a za druhé, ale že situace je přibližně Eh, tatáž, eh, lépe řečeno horší, než byla na začátku, když jsme se do ní chtěli pustit. Je eh, horší v tom smyslu, že v zásadě zůstávají analogické problémy samotného projektu, a to je především vyřešení způsobu financování a samozřejmě, jak dál tedy pokračovat. S těch informací, které mám k dispozici a e, byl jsem účasten několika e, konferencí na vysoké úrovni, e, mám takový dojem, že vlastně nikdo nespochybňuje samotný projekt a o tento projekt usilujeme. Opakoval bych stejně, stejné důvody, jako jsem hovořil a jsou, řekněme, uvedeny částečně v té zprávě a v tom materiálu, který Eh, byl k dispozici. A eh, samo sebou je to především, aby zůstala Evropa eh, konkurenceschopná s ostatními centry a středisky v této oblasti, zejména Spojenými státy, Ruskem, ale dále Čínou a dalšími. Řekl bych, že klíčovým momentem z mého pohledu zůstává to, že pořád nevyšel, nevyšel z komise Eh, základní informační materiál, který byl dávno slibován a myslím si, že pokud tento materiál nebude, nebude na stole nebo nebude aspoň k dispozici pro, eh, pro nás, tak nemá smyslu eh, tuto naši zprávu dokončovat nebo dále na ní pracovat. Je skutečně jediné místo, kde se schází ta informovanost a ty klíčové poznatky a také, řekl bych, záměry, a to je v komisi. V posledních eh, chvílích eh, eh, nebo v posledním období se říká, že bude ta vesmírná politika z větší části jaksi publikovaná v celkové zprávě o průmyslové politice, ale bohužel neměli jsme příležitost vyslechnout si pana komisaře ani včera, ani dnes, takže úplně nejnovější zprávy k dispozici také, jeho názory také nejsou. Druhý moment, který považuji za klíčový, je, že také některé, eh, nechtěl bych jmenovat, ale možná, že se to eh, řekněme zdá, nebo to tak zvnějšku vypadá, že i některé členské státy eh, v Unie v podstatě nepodporují tento projekt. A to si myslím, že Eh, také souvisí s eh, prací komise, aby eh, docela dobře, jak bych řekl, toto všechno identifikovala a i tu informaci nějakým způsobem k dispozici dala. Já si myslím, že jako úvodní slovo by to mohlo stačit. Budu samozřejmě zvědav na mínění ostatních kolegů, kteří předpokládám se k tomuto budou chtít vyjádřit. Prozatím vám děkuji za pozornost. bedanke mich auch herzlich. Také vám děkuji, kolegové. Pan kolega Březina jako první, prosím. Děkuji, děkuji za slovo. Já bych chtěl podpořit eh, stanovisko pana zpravodaje, protože dlouho a netrpělivě čekáme na informace, které k té zprávě nutně potřebujeme. Já bych možná šel ještě dál eh, než pan zpravodaj a vyzývám vedení výboru, aby eh, prostřednictvím eh, předsednictva parlamentu eh, učinilo oficiální dotaz eh, na komisi co se v této věci vlastně děje. My nejsme schopni identifikovat, kde je důvod toho zpoždění. To může být samozřejmě v komisi, to může být jakákoliv jiná komplikace, ale velice rádi bychom věděli, kde tady tato, tento dokument vázne. Eh, protože bez toho, jak už řekl pan zpravodaj, se nepohneme dál. Eh, děkuji za pozornost. Darf mich bedanken. Děkuji vám. Další eh, pan kolega Tošenovský. Kolegům, děkuji pane předsedo za slovo. Já bych se připojil ke svým kolegům, protože jako reporter, který, kde jsem byl v případě Galilea, bylo komisí vždy řečeno, že je potřeba k celému projektu ještě dodat mm, řešení finanční a že toto finanční řešení by mělo být nejpozději do konce roku, případně do, na začátek příštího roku. Stejně tak se hovořilo o eh, projektu z hlediska řešení eh, majetkového, tak aby bylo dlouhodobě jasné, kam celý projekt bude směřovat. Myslím si, že skutečně po schválení eh, nové administrativy nebo nového administrativního řešení eh, Galilea jsme zůstali skoro stát a nemáme, aspoň tady ve výboru určitě komise pracuje, ale měli bychom dostat další podpůrné informace a velmi podporuji eh, pana kolegu Remka v tom, aby tato zpráva mohla být komplexní a viděli jsme skutečně, kam celé ten celé tyto projekty směřují a jaký, jaký výsledek bude eh, v, po roce 2013, případně v roce 2014, protože víme, že to jsou roky, které jsou velmi, eh, velmi zásadní z hlediska fungování celého systému. Takže já se připojím ke svým kolegům s žádostí, abychom dostali víc informací a bohužel Eh, se nepodařila návštěva pana komisaře, tak abychom měli poslední informace, jaký je vývoj. Eh, znovu, znovu opakuji, byl příslip eh, i z diskuze tady ve výboru vyplývalo, že budou dopracovány právě ty finanční rámce a majetkové. Bez toho se skutečně nejsme schopni pohnout dál a tato zpráva by měla být komplexním řešením celého, celého řízení projektu. Děkuji za pozornost. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Děkuji vám. Hlásí se někdo o slovo z kolegů eh, nebo od komise, za komisi? Přejete si, prosím, máte slovo. Michael, please. Yeah. Thanks, Mr. Chairman. Um, I'm... Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit eh, za eh, sekretariát. Komise měla k dispozici tuto lhůtu a v 11 hodin budeme mít odborníka, který k tomuto tématu pro, promluví. Ovšem došlo ke změně, takže se to konat nebude. Já se k vašim komentářům vyjádřím později. Děkuji. Gut, ich bedanke mich. Dobře, děkuji. Pane Remku, přejete si ještě něco doplnit, prosím? No, je to eh, samozřejmě eh, bohužel téměř eh, pravidlem, že v tak závažné věci, jako je Eh, projekt eh, jeden z eh, největších Evropské unie a na který vidí v podstatě celý svět, že tak trochu improvizujeme. Je to můj pocit a samozřejmě to nám nepřispívá. Musím říct, že jsem také zaznamenal nejen v posledním období, že bohužel veřejné mínění v Evropě, buď proto, že nechápe, ale důvody přesně neznám, myslím, že je nezná dobře nikdo, nás v podstatě v tomto projektu nepodporuje. Eh, myslím si, že zejména proto, že také nevidí ten praktický dopad, a, eh, ale co s tím souvisí, eh, množí se takzvané úniky informací anebo prostě zaručené informace, které naopak v tom prostě veřejném prostoru tento projekt schazují. Mě to je nesmírně líto, protože to není v zásadě pravda, je to, je to zavádějící minimálně. A škoda, že jsme tedy nenašli to řešení tak, abychom se e, k tomu bavili, řekněme, opravdu v klidné situaci a plánovitě možná, že mnozí další nemají e, co k tomu říct, což bych se divil, ale e, skoro bych se přimlouval za to, abychom se prostě seriózně sedli a děkuji kolegům, kteří vystoupili, že mě podpořili a já možná zvážím také a navrhnu, buď samozřejmě podpořím stanovisko pana Březiny, to by bylo docela rozumný, a myslím si, že to uděláme ještě tak, že se sejdeme alespoň eh, v těch eh, šerů zpravodajích a zkusíme, eh, zkusíme něco tedy dalšího výboru navrhnout, anebo prostě kolegům, jak dál postupovat. Prozatím děkuji za pozornost. Děkuji vám. Děkuji vám. Já mám opravdu pochopení eh, pro to, o čem se tady mluví. To skutečně není absolutně přijatelné. Já si myslím, pane Remku, že eh, ten návrh pana Březiny byste měl opravdu se ho ujmout, měli byste se sejít jako kolegové, jako spravodaj a stínový spravodaj. A možná bych já navrhl, že bych eh, po dohodě s vámi všemi napsal komisaři Tajánimu dopis, ve kterém podpořím právě vaše stanovisko, ale musíte to rozhodnout vy. E, já e, vím, že se to táhne už měsíce a nemůžem, nejsme schopni se pohnout z místa, takže je nutné vyslat takovýto signál. Pokud vy byste se prosím sešli, rozmysleli to, já jsem opravdu ochoten buď sám, anebo společně s vámi, tak to můžeme udělat také, napsat dopis a jak si zatlačit na komisi. Můžeme se takto dohodnout? Dobře, takže vám děkuji. Prosím sekretariát, aby eh, tuto záležitost popohnal. Eh, tudíž máme hotový bod číslo 15 a Máme teď trošku času, protože v 10 hodin začneme hlasovat, takže si můžete odskočit na kávu, ale prosím vás, buďte potom dochvilní. Eh, já budu začínat opravdu přesně.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 Meine, kann man beginnen? Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváme se k hlasování. Dnes je toto hlasování důležité, ale relativně komplikované. Buďte tak laskavi a poslouchejte mě, alespoň na dvě minutky, protože máme několik informací, které bych chtěl sdělit. Za prvé, po hlasování ještě jednou vyvolám bod 15 bod 15, to je přeskum evropských družicových programů, protože je tady zástupky, bude zástupkyně komise a chtěla bych, chtěl bych eh, jí dát příležitost, aby k tomuto tématu prohovořila, protože naše diskuze byla živá a byla plná nezodpovězených otázek. Takže po hlasování poprosím kolegy, kteří nemají zájem o toto téma, aby opustili sál a ostatní zůstanou a budeme diskutovat se zástupky studijní komisi na toto téma. Druhá připomínka a prosím vás také o vaši pozornost. Včera večer jsem dostal hlasovací seznamy kolem 8. nebo 9. hodiny a potom kolem 10. od svého poslaneckého klubu. Nechci e, říkat, proč tomu je takto. Ale při dalším hlasování ty hlasovací eh, seznamy, které přijdou tak pozdě, tak nebudu akceptovat. Já vám řeknu proč. Protože pro mě bylo nesmírně obtížné v roli eh, předsedy to vše probírat. Já si myslím, že ti kolegové, eh, kteří tady jsou dnes, asi eh, pochopí, že je to komplikované, když dostanu až pozdě večer hlasovací eh, seznamy, potom vše probírat řádně další ráno. Prosím, když chceme, hovo- když chceme hlasovat velmi rozumně, tak buďte tak laskavi a dejte k dispozici hlasovací seznamy odpoledne, nejpozději odpoledne den před hlasováním. Když to nejde, tak posuneme hlasování, to nebude zas až tak katastrofální. Já jsem to chtěl udělat již dnes, ale témata jsou důležitá a navíc eh, jsme trošičku pod tlakem a tento týden byl skutečně specifický, bylo tady málo kolegů, ale nicméně apeluji na vás, buďte tak laskavi a postupujme tak, jak jsem to řekl. To byla další druhá připomínka. A třetí připomínka, prosím o vaše pochopení. Dnes máme seznamy s velkým a komplikovaným hlasováním a také obsluha techniky je něco, co se musíme teprve naučit, protože pouze pan ze sekretariátu je schopen obsluhovat toto zařízení. Takže my jsme se snažili to všechno teď zorganizovat. Prosím vás o strpění, doufám, že vše klapne, ale prosím o trpělivost. A potom eh, pan kolega Tomás Eh, se přihlásil s technickou připomínkou. Vážený pane předsedo, já s vámi naprosto souhlasím, že není vhodné, pokud zasíláme hlasovací seznamy tak pozdě. Já navrhuji, abychom se o tom bavili příště na zasedání koordinátorů. Budeme se, e, eh, zanalizujeme situaci. Když máme technické setkání, můžeme vyřešit podrobnosti těchto hlasovacích seznamů, které by měly být zasílány včas. Z důvodu, které zde nebudu podrobně probírat, je strategické ze strany některých politických skupin, aby se technické zasedání nekonalo. A co se stane? Dojde k tomu, že je velice málo času eh, mezi zasedáním <clears throat> stínových zpravodajů a technickým zasedáním. Myslím si, že toto bychom měli podrobně probírat na zasedání koordinátorů a budeme se snažit nalézt řešení. Děkuji. Bedanke mich für den Děkuji za toto informaci a za podporu, pan Kudy. Ano, pane předsedo, chtěl bych vás také podpořit a přidat k tomu, že všeobecně řečeno můžeme konstatovat, že dochází ke zhoršování mm, kvality práce parlamentu. Často se hlasuje o tom, že o něčem a my nevíme přesně o čem. Dodat k pozměňovací návrhy často dostáváme příliš pozdě a koordinátoři eh, jednají špatně, když přijímají to, že vše je předkládáno pouze v angličtině, takže zhoršuje se naše práce, zhoršuje se překlad do různých jazyků a já žádám, eh, abychom tuto situaci zlepšili. Děkuji vám a buďte si jisti, nebudeme o tom dlouho diskutovat, ale příště budeme postupovat právě tak, jak to bylo řečeno. A teď se podívejme na jednotlivá témata. První hlasování je hlasování eh, na téma uhelných dolů. Spravodaj je eh, pan Žado, máte k dispozici podklady, hlasovací seznam také a začneme hned s hlasováním. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 66 pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdržel se, přijato. 68 pro, proti, zdržel se, přijato. 69 pro, zamítnuto. Budeme hlasovat 69 pro, proti, zdržel se, přijato 70 pro, proti, ještě jednou prosím, 70 opakujeme pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 12 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdržel se, schváleno. 72, ta odpadá. 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 74, 75 pětka asi pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 1, pro, proti, zdržel se schváleno. Tak to ještě jednou zkontrolujeme. Kompromisní návrh 1. Musíme ale provést kontrolu hlasování kvůli technickým problémům. Takže testujeme, testujeme, pouze testujeme. Je počasí hezké? Ano, ne. Testovací hlasování. <laughs> Takže EPP mělo o jeden hlas navíc, od dokonce o dva hlasy navíc. Teď je EPP v pořádku. Takže teď hlasujeme o kompromisu 1. Zahoji hlasování. Končím hlasování. A výsledek? Je to jednoznačné. Čili přijato. Čtrnáctka pro, proti, zdržel se, přijato 15, pro, proti, zdržel se, přijato kompromis 2, pro, proti, zdržel se, zamítnuto 85 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 86, to bylo identické, takže 84, kdo je pro, s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Čili 84 včetně ústního pozměňovacího návrhu pro, proti. Není to jasné, zopakujeme to. 84 včetně pozměňovacího ústního návrhu. Elektronické hlasování. Zahají hlasování. EPP zase o jeden hlas navíc. Schváleno. 83, včetně ústního pozměňovacího návrhu, odpadá. Šestnáctka, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 87 pro, proti, zdržel se, schváleno 88 pro, proti, zdržel se, zamítnuto kompromisní návrh 3 pro, Je tam problém? Já bych chtěl, aby slovo only bylo vyškrtnuto z kompromisního návrhu. Ve druhé části. Ano, to si myslím, že už bylo dohodnuto mezi zpravodajem. Only by mělo být vyškrtnuto. Kompromis 3, včetně této malé změny, kdo souhlasí? Kompromis 3, včetně této změny, pro, proti, držel se schváleno. 85, 85, ne, omlouvám se, <laughs> říká pan předseda, to byla má chyba. 95 pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, držel se, také schváleno. Osmnáctka pro, proti, zdržel se, přijato, stovka, pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme to. Stovka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Devatenáctka pro, proti, držel se zamítnuto. 101. Sto jedna pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sto dvojka odpadá, dvacítka odpadá. 103. 103, kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dvacítka, tu jsme vyřídili, 140 odpadá, 21 pro, proti, zdržel se, schváleno 105 pro, proti, zdržel se, schváleno 22 pro, proti, zdržel se, schváleno 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 106 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, ale ještě to zkontrolujeme. 24. 24 zkontrolujeme ji. Za, končím hlasování. Přijato. 24 přijata. 107. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 25 pro. Proti. Zdržel se. Ještě jednou. 25. Kdo je pro 25? 25. Kdo je pro? prosím, dejte ruku nahoru, kdo je proti. Držel se. Musíme to udělat elektronicky, je to příliš nejisté. 25. Kdo je pro? Zahajuji hlasování, kdo je pro? Končím hlasování. Přijato. 26 pro, proti, držel se zamítnuto. 108 pro, proti, držel se, přijato, 109 pro, odpadá, 109 odpadá a 109, 109 110, ano. 27 pro, proti, držel se, zamítnuto, 112, 113, 114, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Elektronické hlasování. Zahají hlasování. 112, 113, 114. Končím hlasování. Jeden hlas EPP navíc. Takže to zopakujeme. Budeme ještě jednou hlasovat. 112, 113, 114 Zahajuji hlasování. Čili ještě dva hlasy zase schází OPP. To je rarita spíše. Schváleno. 29 pro, proti, ještě jednou, 29, kdo je pro, proti, držel se, přijato, 30, pro, 30, kdo je pro, proti, zdržel se. Ještě to překontrolujeme. Není to tak jednoduché. Třicítka, ještě jednou kontrola. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Třicítka potom teď... Omlouvá se pan zpravodaj. 31, 32 odpadají. O 31 musíme hlasovat. Takže omlouvá se pan předseda. Hlasujeme o 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to přeskoumáme. 31. ještě jednou. Zahoji hlasování. Opět jeden hlas EPP navíc. Končím hlasování. Přijato. 32. 32. Pro. Proti. 32 ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Kompromis 5. Pro. Proti? Ještě jednou to zkontrolujeme. Kompromis 5 a je hlasování. Dva hlasy EPP navíc. Ještě jednou. Takže budeme hlasovat ještě jednou. Došlo k technickému problému. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 27 pro, 25 proti, jeden se zdržel. Bod 33, či pozměňovací návrh 33, kdo je pro, proti, držel se. Přijato. 34. Třicet čtyřka a třicet pětka odpadají. Trojka, kdo je pro trojku? Proti? Zdržel se? Přijato? Třicet šestka, kdo je pro? Proti? Přeskoumáme to, zkontrolujeme to. 36. Zahajuji hlasování. Zase jeden hlas EPP navíc. Teď je to v pořádku. 27 ku 27 zamítnuto. Kompromis 6. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Si myslím, že to bylo jednoznačné. Chcete, abychom to zkontrolovali? Dobře, zkontrolujeme šestku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasné je to. 37. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 41 a 43. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdržel se, schváleno. 39 pro, ne, tak odpadá. 39 odpadá. Je to komplikované, protože se nejedná o vlastní kompromis, ale také o ty jednotlivé návrhy. 40 také odpadá. Čtyřka také odpadá. A hlasujeme o 42. Kdo je pro? Proti? Hlasujeme. Ještě jednou. Pomůžete mi, když skutečně budete hlasovat. Kdo je pro 42? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 7. Pro. Proti. Kontrola sedmičky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 ku 26. Čtyřicet pět. Kdo je pro čtyřicet pět? Proti? Ještě jednou. Kdo je pro 45? Hodně z vás nehlasuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 44 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Pětka pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 48 49 identické. Kdo souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 50. Pro proti, držel se, schváleno. Šestka pro, proti, držel se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, držel se, zamítnuto. 51. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 53 pro, proti, držel se. Kontrola. 53. kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Padesát dvojka jako dodatek pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8, pro, proti, pro, proti, zdržel se, schváleno. Devítka devítka pro, proti, zamítnuto 62, pro, proti, zdržel se schváleno 63, pro, proti, zdržel se schváleno desítka pro, proti, zdržel se schváleno 64 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, jedenáctka pro. Takže provedeme kontrolu 64. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jedenáctka pro, proti, držel se, zamítnuto. 60 Pětka pro, proti, držel se. Schváleno 46 eh, pro, proti, držel se. Schváleno 47. Kde je pro? Ne, ta odpadá. 47. odpadá. A teď se dostaneme ke konečnému hlasování. Předtím ještě pan Žado, prosím, máte slovo. Monsieur le président, euh, Vážený pane předsedo, já znám velice kulturní, politickou, sociální a ekonomickou dimenzi eh, využívání mm, dolů. Co se ale týče rozpočtu, to není eh, jediný aspekt. Spadají sem také jiné aspekty, takže já bych rád, kdyby mé jméno nebylo spojováno s touto zprávou. Děkuji. Ano, bereme na vědomí a teď budeme hlasovat o celém návrhu. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím. Končím hlasování. Je to schváleno. Gratuluji. Zpráva je schválena většinově. E, dostáváme se tedy k bodu číslo 8, což je energetická účinnost. E, zprávu máte před sebou a teď to bude ještě složitější Prosím vás, abyste mi pomohli, abyste mě podpořili. Začneme. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. 63. Ne, ne, 83. Kdo je pro? Na koho jsem zapomněl? 65 odpadá, takže 83. To uděláme asi rovnou elektronicky, že? 83 eh, rovnou elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromis 8 plus 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis? Ne. Teď 89. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto, kdo je, devítka, kompro, aha, takže 89 si prověříme. O, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 107, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 114, rozdělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Nevím. Takže to elektronicky prověříme. Tu druhou část 114. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Jeden hlas za EPP eh, e máme navíc. Takže 27 ku 27 zamítnuto. Kompromis 12 plus 1. A omlouvám se, ještě 116. 116. 116, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 12 plus 1. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 90. Odpadá. 90. 12 plus 1 prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno? Ne, ne, ne, zamítnuto, omlouvám se, zamítnuto, to je jasné. 90 tedy odpadá, kompromis 13. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Teď o 91 budeme hlasovat zvlášť. 91, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro? Prověřit. Co eh, máme prověřovat? 91, prověřit. 91 tedy hlasujeme elektronicky. Otevírám hlasování, končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 15. Kompromis 15. Eh, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 122 odpadá. Ne, tak o 122 musíme hlasovat. 122 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část 122, kdo je pro? 122, první část, prověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. tak dobré oči nemám, abych to viděl. 26, 20, eh, ku 26 nikdo se nezdržel, takže zamítnu to. Druhá část 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 123 odpadá, 124 musí být prohlasováno, 124, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 157. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se. Schváleno. Kompromis 19, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 19, to bylo ono. 168, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 182. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 186. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 186. Prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A byl schválen tento návrh. Schváleno a nyní, to byla 86 a nyní uh, budeme hlasovat o návrhu 187. Kdo je pro? Proti? Prověříme. No, milí kolegové, vy křičíte ček, ček, já jsem to ještě ani neřekl a vy jste ani pořádně nehlasovali, že to je opravdu těžké. Prosím vás, hlasujte pořádně 187, kdo je pro, ručku nahoru. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak teď si myslím, že je to schváleno, ale prověříme to. Teď to chápu, že je třeba to prověřit. Takže 187. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 21. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Schváleno. 194. Odpadá kompromis 22. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 24. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 211. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Schváleno. Kompromis 25, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 225, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 226 odpadá. Kompromis 27, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 233. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 234 ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme. Druhou část prověříme. Elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 98. ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Schváleno druhá část odpadá, takže eh, se podíváme na 238. Pan zpravodaj by se rád vyjádřil, pane Mencne. Vážený pane předsedo, co se týče pozměňovacího eh, návrhu 238 druhé části, chtěl bych k tomu říci, že to pokrývá kompromisní návrh 28. Okay. Also ist covered. Děkuji, je to pokryto, tudíž je to uh, vyřízeno, nemusíme uh, se tomu věnovat dál a můžeme přejít rovnou k číslu. Ke kompromisu 29. Kompromis 29, kdo je pro kompromis 29? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 252, kdo je pro? proti, zdrželi se. Zamítnuto 253, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno 254, 5, 6, 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 31, kdo je pro? Proti, Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 31 plus 1. To je strašně komplikované. 31 plus 1. Kdo souhlasí? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Tak, teď 247, 267 odpadá, takže kompromis 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 272. Pane Bensne. Tato část je také pokryta kompromisním návrhem 32. Děkuji. Takže i toto odpadá. Pan Žado to vidí jinak. Máte slovo. Je mi líto, pane předsedo, ale chtěl bych proti tomu protestovat. Myslím si, že pozměňovací návrh není pokryt. Gut, jetzt äh, entscheiden wir das jetzt. Dobře, tak eh, co s tím teď uděláme? Jeden z vás říká, že je to pokryto, druhý říká, že to pokryto není. Eh, návrh je to návrh pana Žado. E, e, my jsme to už jednou takhle řešili, e, jak mm, přistupovat k návrhům v této situaci. Já myslím, že asi musíme nechat hlasovat. Jestliže navrhovatel na tom trvá, tak bych rád nechal hlasovat o tomto návrhu, pokud dovolíte. Myslím si, že tak je to logické. 272, tedy kdo je pro, hlasujeme. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto takže ten problém se vyřešil jinak. 284 odpadá, 284, můžeme vzít 284, 85, 86 pohromadě, pane Žado a kolegové, můžeme hlasovat na najednou o těchto třech návrzích, ano. Takže 284, 285, 86, kdo souhlasí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, takže to bylo zamítnuto jako celé. Kompromis 32. Ne, ne, ne, ne, ne. Ček, prověřit. Dobře, prověříme, omlouvám se. 284, 85, 86. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji vám. Kompromis 32 plus 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 33. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 35. Ano, kompromis 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 301. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme. 301. Zahajuji hlasování. Jeden hlas za EBP máme navíc. Končím hlasování. Schváleno. Teď se dostáváme ke kompromisu 36. Kdo je pro? 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část 311. O té budeme hlasovat zvlášť. Čili kdo je pro druhou část 311? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh. Takže prověříme ještě jednou tu druhou část 311. Eh, Včetně poz, ústního pozměňovacího návrhu? Ne, o tom se bude... Aha, tak omlouvám se, bez toho ústního návrhu, čili jenom ta druhá část 311. Elektronicky zahajuji hlasování nyní. Končím hlasování. Schváleno. A nyní máme e, návrh zpravodaje, e, ústní pozměňovací návrh. Kdo souhlasí? Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Ale někdy je to těžké rozpoznat. E, nyní návrh 312. Kdo je pro? Proti? Není to jisté, musíme to prověřit. 312 je milý, to musíme to prověřit. Zahajuji hlasování. Zavírám, končím hlasování. Schváleno já se omlouvám, ale někdy m, mm, prostě to opravdu člověk nemůže spočítat. Takže kompromis 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 321. E, kdo je pro? Proti? Pojďme to prověřit. 321 to bude nejjednodušší. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. 322. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnu to. 324. Kdo je pro? Proti? Zdrž, to bylo moc rychle. Takže 324 ještě jednou, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 325, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 39, kompromis, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 328, kdo je pro? Proti? Prověříme. 328. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Někdo nehlasuje. Zamítnuto. 329. 329. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se zamítnuto. Kompromis 329 prověřujeme. Zahajuje elektronické hlasování. Ale prosím, hlasujte všichni. Tak, teď jsme všichni, končím hlasování. Schváleno. Kompromis 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 334 byl stažen, 337, kdo je pro? 337, 337, kdo je pro? Proti. Ta 334 byla uh, stažena. Takže 337 je schváleno a jsme u kompromisu 42. Kdo je pro? Proti zdrželi se, schváleno 339, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 343, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 344 na dvě části. První část je pokryta, takže druhá část 344, eh, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 346 kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromisní návrh 43. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 349 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 45. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 46, prosím, pan Benson. Yes, about, uh, amendment ano, co se týče uh, pozměňovacího návrhu 364, ten je pokryt eh, kompromisem 39. Okay. Dann müssen aber jetzt zu Kompromiss Dobře, takže jsme se dostali ke kompromisu 46. Je to tak, že? Kdo je pro? tento kompromis. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 371. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 372. Kdo je pro? Proti. Prověříme. 372. Elektronické hlasování zahájeno. A končím hlasování. Zamítnuto. 373, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Tak já už nemůžu. 373, ještě jednou, kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 375. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 375. Prověříme elektronicky, zahajuje hlasování. Nyní končím hlasování. Schváleno. Někdy je to opravdu jeden jediný hlas, který to rozhodne, ale je dobré um, to prověřit. 376, kdo je pro? 376 pro. Kdo je proti? zdrželi se, schváleno. 378, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 379, kdo je pro, proti, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 385 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, druhá část, kdo je pro? Prověřit. Máme tady dvě velké frakce. Dobře, takže první část prověříme. 385, první část ehm, prověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část 385, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 47, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 48, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 397, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme. 397 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 397. Uh, eh, ukončeno hlasování. Bohužel bez mikrofonu. Uh, paní poslankyně bohužel mluví bez mikrofonu. Eh, a ano, tak zopakujeme hlasování, eh, protože to šlo příliš rychle. Takže 397. elektronické hlasování zahájeno nyní. Ukončeno. A návrh byl zamítnut. Takže se to vyplatilo. Takže se dostáváme k návrhu 400. 400, 00, 400, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 402. Ten odpadá, takže kompromis 49. Čtyřicet devítka, kompromis. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 410. Kdo je pro? proti. To bylo příliš rychle. Takže 410, kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme elektronicky. 410 je mi líto. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 411. Kdo je pro? Proti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 414 prověříme ještě jednou. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta 414. Takže 415. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 416. Kdo je pro? 414 nebyla schválena, takže 416, kdo je pro? Proti. 416. Ještě jednou prosím, kdo je pro, nehlasovali jste. Děkuji vám. Kdo je proti? Tak to nepomohlo, takže to musíme prověřit, je to příliš těsně. Zahajuji hlasování Jeden hlas EPP je navíc. Dobře, děkuji. A je to zamítnuto. 417. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 418. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dobře, prověříme to, bylo to těsné. 418. Prověřujeme. Nyní elektronicky zahájeno hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 420. Kdo je pro? Bylo to proto, že pan kolega Tomas ještě pro někoho došel. 420. Kdo je pro? Proti? E, zamítnuto. To bylo, myslím, jasné. Dobře, ale prověříme to. Takže 420 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 424. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Teď kompromis 1. Už bychom si mohli pomalu objednat oběd. Takže kompromis jedna, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Čtrnáctka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. E, promiňte, zamítnuto. Šestnáctka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis číslo dvě. Šestnáctku prověříme. Šestnáctku. Zahajuji hlasování. Ale prosím vás, hlasujte tedy všichni. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. O ústní pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Prosím vás o minutku. Pan kolega Vidal Kvadras má slovo cuando votan todos los miembros presentes con derecho a voto cuál es el número de votos totales que debe registrar la Jaký celkový počet hlasů by měl být na obrazovce? Pokud všichni členové volí, kolik, kolik, pokud všichni hlasují, kolik přesně hlasů se zobrazí na této obrazovce? 53, ale ono se to mění. Občas všichni kolegové nehlasují. Já s tím nic neudělám. Někdy je to tak, že prostě všichni kolegové nehlasovali. Dneska to vždycky bylo 53 kolegů. Když hlasovali všichni, ano, je to 53. Normálně je nás 50. 55 is normal if all people... 55. 55 a nejlepší výsledek byl 53. Takže to znamená, že dva zde nejsou. Souhlasí to? Ano. Takže teď hlasujeme dál. Kompromis číslo jedna, ještě jednou, tedy kompromis číslo jedna, kdo je pro? Ne, omlouvám se. Ne, ne, ne, já už jsem z toho celý zmatený. Omlouvám se velice, omlouvám se. Už jsme byli u kompromisu 2, a ten už jsme také měli, takže ústní pozměňovací, pozměňovací návrh ke 20. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 24. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Komprom... Prověříme. Prověříme 24. Takže 24 prověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Eh, ještě může hlasovat mnoho kolegů. Všichni kolegové hlasovali. Hlasovali všichni? Ne, ale končím hlasování. Schváleno. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti zdrželi se, schváleno. 36 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 37, 38, 39. Kdo je pro? Proti. Prověříme to. 37, 38, 39 elektronicky. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Schváleno. 41. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh kompromisní číslo 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno 44. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 45. Kdo je pro? Takže 41 ještě jednou. 41, promiňte, 44 elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Ne, zamítnuto. 45 nyní, kdo je pro? Proti. Prověříme. 45 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 46 odpadá. 47, kdo je pro? Proti? A zbytek nehlasuje? To je odmítání práce. Ne, ne nebudeme, nebudeme uh, si dělat legraci. Uh, kompromis 6 plus 1. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 48 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto, řekl bych. Kdo křičí, že to prověříme? Dobře, prověříme druhou část 48. Zahájeno. E, ukončeno hlasování. Schváleno. Návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 53. Kdo je pro? Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno 55. Odpadá 56. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 57. s ústním pozměňovacím návrhem. 57. s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Paul Rübich má slovo. Je to můj pozměňovací návrh a já si myslím, Eh, že eh, je to tady špatně napsáno, já jsem proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Čili eh, pozměňovací návrh 57 se předkládá k hlasování bez toho ústního pozměňovacího návrhu. Bez ústního, takže kdo je pro? Proti. Zdrželi se, schváleno. To snad nemyslíte vážně. Takže Kolega Rybich, pozměňovací návrh 57 bez ústní změny hlasujeme elektronicky zahájeno nyní. Ukončeno? Schváleno těsnou většinou. 58 odpadá. 59. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Šedesátka. Šedesátka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Prověříme šedesátku. Ano, zahajuji hlasování. schváleno? Zamítnuto. Aha, je to, je to stejný počet hlasů, čili zamítnuto. 61 odpadá, 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Číslo 1. Co je tohle? Tady musíme... Pětka. Číslo 5. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno, dvojka odpadá. A teď 3, 4, 6, 7, 8, 9 v bloku najednou. Kdo je pro tento blok? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Jednička od Envy odpadá, dvojka od Envy odpadá, trojka od Envy také odpadá, čtyřka od Envy. Hlasujeme. Kdo je pro čtyřku Envy? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Pětka od Envy odpadá, šestka Envy, šestka Envy, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička Envy, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Tohle odpadlo. Dvanáctka Envy, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 14 envy, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 envy, kdo je pro, Drželi, eh, promiňte, uh, proti, zdrželi se, schváleno. Tohle odpadá. Druha, 18 envy, druhá část, odpadá také. 19 envy, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 odpadá, že? 23. Envy, kdo je pro? Proti. A zbytek? Já vás poprosím ještě jednou. Kdo je pro 23. Envy? Proti. Zdrželi se. Prověříme elektronicky. Já myslím, že je to schváleno, ale prověříme to. Takže 23. zahajuji hlasování. Tady nehlasují všichni. Končím hlasování. Schváleno. 24. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 28. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 30. Envy. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 31. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Schváleno 33, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno 35, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Regi dvojka, Regi 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Regi 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Regi 8, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Desítka regi, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A tím pádem už máme jenom finální hlasování elektronicky a je zahájeno nyní. Ukončeno. Jeden hlas PPP navíc. Najednou je nás 54. Dobré, schváleno velkou většinou. Gratuluji. A dostáváme se k další zprávě, ke zprávě mm, GDP paní Matias a hlasujeme o kompromisním návrhu číslo jedna. Kdo je pro? Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 26 pro, proti, zdržel se schváleno. Čtyřka pro, proti, zdržel se schváleno 29 pro, proti, zdržel se schváleno 30 pro, proti, zdržel se schváleno 32 pro, proti, zdržel se schváleno 33 pro, proti, zdržel se schváleno 34 pro, proti, zdržel se schváleno šestka, kompromis 6 pro, Takže ještě jednou, 34. To byl můj pozměňovací návrh. Prověřme. 34. Kdo je? Otevírám hlasování. Končím hlasování. No prosím. Takže skuteční přátelé jsou přítomni v sále. Kompromis 6, kde je pro, kdo proti, držel se, přijato 36 pro, proti, držel se, přijato 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, ne, tak schváleno, opravuje se pan předseda, 39 pro, proti, držel se, přijato 40 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 41 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato, 42 pro, proti, zdržel se přijato, 43 pro, proti, zdržel se Já to udělám ještě jednou, já jsem tady byl poněkud zmaten. 43 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdržel se, schváleno. 45 ještě jednou pro, proti, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, Přijato. Devatenáctka pro, proti, držel se, zamítnuto. Dvacítka. Markus Pípa. Já bych chtěl jménem lidové strany oznámit jedna věc. Pan Kalas jako stínový zpravodaj mě vybavil ještě dodatečnými argumenty a chtěl bych lidové straně připomenout, aby u kompromisního návrhu 20 bylo mínus. Dobře, takže se dostaneme k 20. Kdo souhlasí s 20? Kdo je proti 20? Kdo se zdržel? Přijato 21. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato, jednička pro, proti, zdržel se, přijato. Dvojka pro, proti, zdržel se, přijato, trojka pro, proti, zdržel se, přijato, čtyřka pro, proti, zdržel se, přijato, pětka pro, proti, zdržel se, přijato, šestka pro, proti, zdržel se, přijato, sedmička pro, proti, zdržel se, přijato konečné hlasování, zahajuji konečné hlasování k této zprávě. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji vám. Gratulaci. A dostaneme se ke zprávě paní Etikau o Černém moři. Kompromis číslo jedna pro proti, zdržel se schváleno. Pětka pro, proti, zdržel se schváleno. Šestka také schváleno. Sedmička pro, proti, zdržel se schváleno. Osmička pro, proti, zdržel se schváleno. Devítka pro, proti, zdržel se schváleno schváleno, kompromis 2 pro, proti, zdržel se, schváleno, kompromis 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď přijde na řadu patnáctka, ne, tak patnáctka odpadá. Dvacítka pro, proti, zdržel se, přijato. Dvacet jednička pro, proti, zdržel se, přijato. Dva dvacítka pro, proti, zdržel se. Prověříme to. 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 24 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 25 pro proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 27 pro, proti, zdržel se, přijato. 28 je e, tady ústní pozměňovací návrh, také schváleno 29 pro, proti zdržel se přijato, 30 pro, proti zdržel se přijato, 31 odpadá, 32 pro, proti zdržel se přijato, 33 pro, proti zdržel se schváleno, 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 35 pro, proti, zdržel se, přijato 36 pro, proti, zdržel se, přijato kompromisní návrh 4 pro, proti, zdržel se, přijat 41 pro, proti, zdržel se, přijato konečné hlasování. Končím konečné hlasování, přijato a gratuluji vám. A dostaneme se ke zprávě paní Koch-Merín. Jednička. Kdo souhlasí s jedničkou? Děkuji. Pro, proti schváleno. Dvojka pro, proti souhlas. Čtyřka pro, proti zdržel se, schváleno. Pětka, dvě části. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Šestka pro, proti, zdržel se, přijato. Sedmička pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Osmička pro, proti, zdržel se, schváleno. Devítka pro, proti, zdržel se, schváleno. Desítka pro, proti, zdržel se, schváleno. Jedenáctka pro, proti, zdržel se. Jedenáctku prověříme. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvanáctka. Pro, proti, držel se. Přijato 13 pro, proti, držel se. Přijato 14 pro, proti, držel se. Zamítnuto 15 pro, proti, držel se. Přijato 16 pro, proti, zdržel se. Přijato 17 pro, proti, držel se. Přijato. 18 pro, proti, Držel se, rovněž přijato. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se, přijato. 23 pro, proti, zdržel se, přijato 22 pro, proti, zdržel se, prověříme to, 22, prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování, Zamítnu to. 24 pro, proti, zdržel se, schváleno 25 pro, proti, zdržel se, schváleno 26 pro, proti, zdržel se, schváleno 27 pro, ne 27 byla stažena, 28 pro, proti, zdržel se, schváleno 29 pro, proti, zdržel se, schváleno 30 pro, proti, zdržel se. Prověříme, prověříme třicítku. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Jedno jednoznačně zamítnuto. 31. Pro proti, zdržel se, schváleno. 32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se, schváleno. 35 pro, proti, zdržel se, schváleno. 36 odpadá, takže 37 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto a konečné hlasování. Zahajuji konečné hlasování. Prosím, volte. Končím hlasování. Ne, už bylo hlasování uzavřeno, schváleno. A tím se dostáváme ke zprávě paní Ek. To je poslední zpráva. Kompromis jedna. Kdo je pro, proti? Šest, eh, schváleno. Eh, šestnáctka. Zamítnuto. Sedmnáctka. Kdo je pro, proti? zdrželi se, schváleno. 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti. A omlouvám se, zapomněl jsem na 32, omlouvám se. Děkuji místo předsedkyni. Takže 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. A nyní kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schválo... Schváleno. Kompromis... Ne. 36. 36. Kdo je pro? Proti zdrželi se, schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45, kdo je pro, proti. Prověříme. 45 prověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 49. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 50. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 51. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti zdrželi se, schváleno. 59. Zapomněl jsem na něco? 58, ano. 58, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 59, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 60, pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 62, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12, kdo je pro? Ještě jsem zase něco přehlédl. Já se musím více soustředit. 63. první část. To jsem přehlédl, omlouvám se. 63. první část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Teď ještě 76. Musíme hlasovat o každém zvlášť, nebo můžeme unblock? Půjde to unblock, nebo ne? Nejde. Nepůjde. Takže 76. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno 77. Kdo je pro? Proti zdrželi se, schváleno. 79, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82, pro. Ještě se nám hlásí paní Ek, prosím. Bez mikrofonu, paní Ek. Uh, short, uh, uh, oral amendment. Máme zde krátký ústní pozměňovací návrh od paní Rodriguezové. Text bude následující. Um, way as all non-productive traditional woodlands regarding the fight against climate change and I would uh, vote plus. Já bych podpořila tento návrh. Takže přijímám tento um, ústní pozměňovací návrh. Gut, also 82. Dobře, to je 82 plus ta ústní změna. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. Číslo 1. Unblock od jedničky až do devítky, to dáme unblock, všechno od eh, paní Ek. Unblock, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, téměř jednomyslně schváleno. Takže e, závěrečné hlasování, poslední hlasování dnešního dne, užijme si ho, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato, schváleno. Gratuluji. Rád bych poděkoval uh, pánovi po mé pravici, který zcela uh, geniálně eh, obsluhoval to hlasovací zařízení a současně mi tady připravoval ty hlasovací listiny. Já vám všem děkuji a prosím vás ještě o eh, chvíli strpení. My jsme požádali komisi, aby se vyjádřila k bodu 15. Kolegyně a kolegové, Eh, prosím, kdo nechcete poslouchat, tak eh, buď prosím, eh, buďte potichu, anebo odejděte. Ehm. Pane Remku, pane kolego Remku, chcete ještě předem něco říci, nebo mám rovnou udělit slovo komisi? Jak si, co si přejete? Já myslím, že můžete rovnou komisi. Gut, nachdem... Dobře, takže prosím. Já jsem vás žádal, abyste se prosím stišili, protože zástupce komise čekal, až skončíme hlasování. Kolegyně a kolegové, prosím, buďte, uh, sklidněte se, prosím, dámy a pánové. Já myslím, že eh, bychom si měli vyslechnout stanovisko komise paní Jekaterina Kavada. Doufám, že jsem vyslovil vaše jméno správně. Máte slovo, prosím. Tout à fait correct, monsieur le président. Je Pane předsedo, bylo to správně. Jmenuji se Katerina Kavada a chtěla bych vám nejprve poděkovat za slovo. Ráda bych se také omluvila za to, že jsem nebyla přítomná dnes dopoledne ve chvíli, kdy, jsme se věnovali, kdy jste se věnovali tomuto bodu. Hlavním cílem mého příspěvku bude informovat váš výbor o tom, jak postupuje práce týkající se zprávy o e, navigačních programech. Jak e, jistě dobře víte, Komise má právní i programové povinnosti vůči eh, parlamentu a radě. Máme povinnost sdělovat vám informace, které si zároveň týkají o postupu práce a věřte mi, nám se podařilo dosáhnout eh, poměrně velkého množství věcí. Ty se týkají jednak potíží a jak jistě víte, došlo k celé řadě potíží za poslední dva roky. Ty se týkaly rizik, kterým musíme čelit, a zvláště se týkaly výzev, které pravděpodobně budou v budoucnosti aktuální pro Galileo. Komise, vážený pane předsedo, si je velice dobře vědoma toho, že váš výbor očekává naši zprávu za uh, asi posledních šest nebo sedm měsíců. Musíme uznat, že již od března pan Remek žádá komisi o to, aby mohl parlament zaujmout stanovisko mm, k různým aspektům a výzvám tohoto programu. Dovolte mi dnes, prosím, abych stručně vysvětlila, jaké jsou důvody tohoto spoždění. Hlavní důvod spoždění, hlavní důvody jsou dva. Ty zároveň souvisí s aspekty programace tohoto programu a také s institucionálními aspekty. Co se týče plánování, programace, chtěla bych vám k tomu říci, že komise usiluje prostřednictvím této zprávy zahájit debatu. Ta debata by měla být velice vážná, opodstatněná eh, a měla by probíhat se radou a s parlamentem. V tomto kontextu by vám komise chtěla předložit dokument, který bude kompletní eh, a realistický. Snažíme se, eh, nebo očekáváme zvláště finanční údaje, které budou stabilní a které umožní komisi dobře situaci vyhodnotit. Rádi bychom také vytvořili eh, realistické možnosti. Dnes vám můžu říci, že komise je schopná získat všechny tyto údaje, které se týkají financování, vzhledem k tomu, že e, tato fáze se chýlí ke konci. V roce 2001 máme v plánu spustit čtyři e, družice, vzhledem k tomu, že e, fáze, která v současné době probíhá, se chýlí ke konci. Jistě víte, že jsme podepsali čtyři významné smlouvy, poslední z nich 25. října a další dvě se očekávají na konci tohoto roku nebo na začátku roku příštího. Co se týče institucionálních aspektů, Galileo by rádo pokračovalo samotné jako služba, ale nesmíme zapomínat na to, že, financov, že plánování finančních aspektů musí být koordinováno s komisí. Takže jaká je aktuální situace? Jistě víte, že 19. října komise přijala své sdělení týkající se rozpočtu Evropské unie. Od té doby eh, program Galileo nepochybuje o tom, že nebudou k dispozici žádné náhradní fondy eh, k tomuto programu, a to do roku 2014. Když vezmeme v úvahu všechny tyto aspekty, komise, jak vám eh, na posledním zasedání ve Štrasburku oznámil pan komisař Tajány, tedy komise má v plánu postupovat eh, ve dvou etapách. První etapa bude e, zahájena za, koncem tohoto roku, začátkem příštího roku. Ta bude spočívat v přijetí sdělení o hlavních, hlavních osách tohoto programu. Toto sdělení bude představeno, předloženo radě a parlamentu. A sice před e, oficiálním přijetím tohoto sdělení komise má v plánu eh, shromáždit nebo sejít se v rámci zvláštního panelu a informovat parlament a radu o hlavních myšlenkách, které bude, budou obsaženy v tomto dokumentu. Poté bude následovat druhá etapa. Bude zahájena e, debata související s tímto sdělením a e, ta bude probíhat na základě toho, co parlament a rada sdělí komise, komisi. Na konci roku 2011 budeme postupovat na základě legislativních návrhů týkajících se Galilea a to vše v rámci nových finančních perspektiv. Určitě si tedy uvědomujete, že pro komisi tato debata, která mezi námi a vámi proběhne, je více než důležitá. Ta debata je více než nutná k tomu, aby se program dobře, eh, aby program dobře probíhal. Vážený pane předsedo, a vážení europoslanci, chtěla bych eh, ukončit svůj příspěvek tak, že vám připomenu dvě hlavní věci. První věc spočívá v tom, že Galileo pro komisi a mimochodem také pro vás představuje velice strategický program. My e, řídí, budeme řídit tento program a právě proto máme povinnost, ale také tu čest vytvořit a spustit jej co nejdříve a za co nejlepších podmínek. A to přesto, že nebudeme mít do roku, 2000, nebudeme mít do roku 2014 zvláštní možnosti financování. Přesto je naším hlavním cílem uplatnit se na trhu již eh, do toho roku 2014. Budeme mít 18 eh, družic, které budou do té doby spuštěny a Galileo tak bude schopen našim občanům a vlastně celému světu poskytovat tři hlavní služby. Ty služby nám dají přístup nebo dají všem občanům přístup k celé řadě různých aplikací. Do dnešního dne bylo pro komisi velkým potěšením, že měla ze strany parlamentu podporu. Já doufám, že tomu tak bude i nadále. Doufám, že parlament eh, bude v budoucnu jednat stejně jako dosud Vzhledem k tomu, že tento program není pouze iniciativou komise, ale iniciativou celé Evropské unie. Takže já vám děkuji a jsem připravena odpovědět na všechny otázky, které případně budou vzneseny. Děkuji. Mikrofon, prosím. Sì, eh, avevo ringraziato la rappresentante della Commissione per questa chiara esposizione. Chtěla jsem poděkovat komisi za toto velice jasné expozé. Co se týče podpory parlamentu, chtěla bych vám připomenout, že před dvěma týdny proběhla významná konference v rámci parlamentu. To souviselo s podpisem Galilea a ukázalo nám to, jak se parlament zajímá o tuto problematiku. Pan předseda se vrátil, takže já mu předám slovo. Můžete Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že problém, který souvisí s Galilem, a již jsme se o tom zmiňovali, je to, že došlo k velkému spoždění. Samozřejmě nepřekvapuje nás to, že vesmírné programy přesahují své původní finanční prognózy, ale jistě víte, co si myslíme z pohledu managementu. Jde o to, že jsme zatím ještě nic nespustili. Takže já si myslím, že je velice důležité od komise získat plán, nebo alespoň um, předpoklad, kolik eh, bude tento systém stát. A já říkám systém jako celek. Nejenom systém, který bude zahrnovat těch 18 družic, ale systém celkově. Zajímalo by mě to nejenom na příští dva nebo tři roky, ale na 20 nebo 30 let. Naším hlavním cílem je vytvořit operativní systém a já bych chtěl trvat na tom, že systém skládající se z 18 družic nemá smysl. Důležitý je ten systém jako celek. Také je důležité znát, eh, jak, kolik by nás stála možnost nula, tedy v případě, že bychom nic neudělali, v případě, že bychom museli zastavit tento projekt. Vzhledem k finan- ke stavu financování, k příštím perspektivám eh, Evropy je možné, že bychom museli tento projekt zastavit. A kolik by nás to stálo, to by mě zajímalo v tomto ohledu bychom se taky měli, měli nějak rozhodnout. Já si ale myslím, že v současné době situace není uspokojivá. Nevíme totiž, zda budeme mít systém plně funkční a pokud tomu tak nebude, tak není nutný, není užitečný. Takže vzniká otázka, e, musíme investovat naše peníze do této problematiky, ovšem naše finanční prostředky jsou omezené. Já bych chtěl zároveň říci, že nemáme e, celkovou vizi týkající se financování a právě proto je obtížné se k tomuto tématu nějak postavit. Děkuji. Danke, kolega Ransdorf. Děkuji, pan kolega Ransdorf, prosím. Chairman. I will myself to... Děkuji, pane předsedo. Já se omezím na následující sdělení. Já pocházím ze členského státu, který se velmi zajímá o tento program Galileo. Chtěl bych k tomu tedy říci, že jsem velice zklamán um, současnou situací a sdělením, které jsme si zde vyslechli. Podle tohoto sdělení totiž nedošlo k žádnému pokroku a um, nemů- nemáme také nic, o čem bychom zde diskutovali. Chtěl bych tedy ještě jednou zopakovat, že jsem velice zklamán. Eh, Frau Kollegin Tikau. Děkuji, kolegyně Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat komisi za její prezentaci. Chtěla bych eh, přitáhnout pozornost k jedné věci. Také bych chtěla přednést Evropské komisi jedno doporučení. A sice jde o to, že v příštím programu pro uh, výzkum do roku 2014 Budeme mít eh, zvláštní finanční prostředky pro výzkum, když se totiž mluví o Galileu, mluví se o vytvoření nové infrastruktury. Všichni dobře víme, že 18 družic bude spuštěno, to je pravda, ale to nestačí. Nestačí to pouze k vytvoření nové infrastruktury, a to včetně pozemní infrastruktury. Kromě toho by bylo nutné poskytovat také služby, aplikace, programy, které budou vyvinuty a díky kterým budeme moci využívat těchto investic. Takže Eh, co se týče těch 18 družic, eh, jak je předpokládáno do roku 2018 a poté dojde ke spuštění dalších 13, omlouvám se, 18 eh, družic do roku 2014 a dalších 13 potom ještě do roku 2018. Já si myslím, že v této souvislosti je velice důležité investovat do rozvoje služeb, které nám umožní aplikovat ehm, výhody těchto plynoucí z těchto mm, drožic. Děkuji vám. Kolegyně Hall. Thank you. Um... Děkuji. Já bych chtěla hlavně říci to, že je opravdu velice neuspokojivé, že evropští poslanci mají tak málo informací ze strany komise. Předpokládá se, že v této době bychom měli hlasovat o finančních prostředcích pro Galileo a takže pro nás je naprosto nepřijatelné rozhodovat eh, v temnotě za nedostatku informací. Já bych se tedy chtěla připojit ke komentářům, které zde již byly vzneseny ze strany kolegů a chtěla bych říci, že je pro nás velice tato situace velice znepokojivá a neuspokojivá, tedy to, že nemáme dostatek informací a to, že se musíme spokojit s těmito spožděními. Za druhé, chtěla bych se také zmínit o tom, eh, co již zmiňoval, zmiňovala paní Tykau a další. Když se podíváme na cenu celého tohoto programu, potřebujeme celkovou cenu. Na jedné straně musíme vědět, co se stane, pokud bude program ukončen, ale na druhé straně potřebujeme také vědět transparentně, co získáme Eh, z plného fungování programu. Mně se totiž zdá, že přidaná hodnota Galilea eh, souvisí pouze s plným využíváním tohoto programu. Pouze tak mohou, může Evropa využít veškerých výhod, pouze tak můžeme vést eh, celý svět v inovaci. A s tím souvisí velké nebezpečí. Komise totiž věci zdržuje a my se nyní nacházíme někde uprostřed je možnost, že bude program eh, fungovat pouze na půl a v takovém případě nám nepřinese žádné výhody. Děkuji. Pan Ody? Vážený pane předsedo, já jsem ohromen. Evropská komise má nějaké odpovědnosti, zatím nám to nedokázala. Nedokázala nám, že je schopná řídit velké projekty. Mm, Postupek kupředu to je samozřejmě dobré. Já jsem ovšem ohromen. Buď nečteme všichni stejný dokument, Každopádně na, o Galileu jsme se již bavili strašně dlouho. Víme, že se jednalo o neúspěch soukromého sektoru. Jedná se o spis, eh, který je pro nás velice důležitý, ale musíme si zároveň stále připomínat, že se jedná o problém eh, nezávislosti na vojenském sektoru. Jedná se také o bezpečnostní problém. Díky tomu nám Evropa může pomoci nezáviset na Spojených státech. Pokud nebudeme mít eh, Galileo, budeme záviset na jiných. Budeme muset záviset na cizích satelitech. Takže pro nás je naprosto důležité, abychom záviseli pouze sami na sobě. A my zde neustále tento spis spochybňujeme. Tento program je velice důležitý, musíme jej tedy podpořit. Já v současné době samozřejmě souhlasím s tím, že komise by měla být rychlejší a měla by nám poskytovat kompletnější informace v písemné podobě. Mezi radou a parlamentem eh, bude vytvořen panel a já si myslím, že je velice nutné, aby celý náš výbor byl rychle informován, kromě toho, že proběhne tento panel. Takže je důležité, aby náš výbor byl okamžitě informován o, to, o tom, jaká je aktuální situace tohoto projektu, jak postupuje pokud si mý kolegové přejí, abychom se o tomto spise začali bavit znovu, můžeme tak učinit. Mně ovšem velice líto, že v této fázi, kdy e, začínáme spouštět všechny satelity, se stále ještě bavíme o tomto projektu a možnosti, že bychom jej ukončili. Já jsem každopádně nespokojen s tím, co nám zde bylo představeno. Také bych řekl, že nemáme dostatečné informace týkající se roku 2011 a finančních perspektiv. Děkuji. Pan Tošenovský. pane předsedo. Já si myslím, že eh, ten problém spočívá v tom, že skutečně po několikáté už se bavíme o Galileu tady v našem výboru a protože se jedná na druhé straně o technický projekt, nejedná se o proklamativní záležitost, je výhoda, že takovýto technický projekt, tak jak máme mnozí zkušenost, má své jednotlivé body, ví se, kdy budou eh, vypuštěny jednotlivé družice. Eh, určitě komise eh, má svůj plán, jak naplnit veškeré snahy do roku 2013-2014. Já bych chtěl velmi požádat, abychom dostali skutečně takovýto jasný, čitelný materiál, který bude určovat jednotlivé kontrolní body, jednotlivé části, které jsou důležité pro projekt, kdy, kdy bude naplněno 18 družic, co to bude skutečně znamenat, eh, jaké pokrytí se tímto dosáhne, protože víme, a už jsme měli tuto informaci, že plné pokrytí je zhruba 30 družic. Já bych chtěl skutečně velmi požádat přátelé z komise, aby jsme dostali takovýto materiál, který by zároveň i časově určoval takovéto náklady budou v roce 2012, 2013. Tím odpadne ten náš pocit, že nemáme dostatek informací, že se neorientujeme v tak významném eh, projektu jako Galileo je bez zesporu pro celou Evropskou unii, protože je to určitě největší projekt, který je přímo řízen eh, komisí a má svá technická úskalí, to, tomu rozumíme, ale zároveň má svůj plánovaný průběh, protože víme, že to souvisí s, s technickými záležitostmi, které musí být naplněny. E, my všichni jsme často dotazováni, co znamená Galileo, jaký je časový horizont a myslím si, že je důležité, abychom mohli sdělovat, ano, v tom a v tom období bude e, takovýto, e, takový, takováto část projektu spuštěna, protože nemůžeme si představovat, že řekneme v roce 2014 vám řekneme, nebo 2013 vám řekneme, protože na to navazují další aplikace. Budou se muset e, přesměrovat některé řídící struktury v dopravě, v, e, ve veřejném sektoru, e, pokud má být tento projekt úspěšný, protože v této chvíli všichni využívají na území Evropy víceméně americkou GPS a pokud chceme nabídnout něco nového na vyšší kvalitě, vyšší úrovni, musíme dávat dostatek informací. Proto já bych skutečně byl velmi rád, kdybychom dostali takovýto projekční list, který bude jasně říkat, v této, v této oblasti jsme v roce 2012 se naplní to a to. Stejně tak, a myslím si, že i pro komisi velmi důležité bude, eh, že Eh, v roce 2012, případně 2013, musí být schváleny takové a takové prostředky, pravděpodobně parlamentem, protože jinak by došlo k zastavení projektu a mělo by to ty následky na to, co se ptal pan kolega Lambert. Myslím si, že ta informovanost by byla velmi dobrá, aby tady ve výboru a e, případně v, v parlamentu byla co nejvyšší, abychom se všichni vy, vyhli určitým nejasnostem, Eh, protože jsme si všichni velmi dobře vědomi významu. A myslím si, že celou dobu parlament dával velkou podporu a vel, velmi silně podporoval tento projekt, aby byl realizován. Myslím si, že by bylo velkou škodou, abychom eh, tu podporu parlamentu ztratili z důvodu jenom určité eh, nejasnosti a nedostatku informací o průběhu tohoto, říkám znovu opakuji, technického projektu. To není není eh, záležitost proklamativní, tak jako mnoho jiných eh, věcí parlament projednává. Děkuji. A paní Moul ještě jednou. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla ještě navázat na komentář pana Audiho. Zmiňoval jste, že Galileo je velmi důležité pro naši nezávislost eh, ve vojenské oblasti. Když jsme hlasovali eh, v parlamentu o Galileu, komise popřela velice e, rázně fakt, že by tento projekt jakkoliv souvisel s vojenskou oblastí. Mluvili jsme pouze o civilních výhodách. Chtěla by se komise nějak vyjádřit k tomu, že Galileo je také považován za velmi důležitý pro naši vojenskou nezávislost? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl začít eh, stejným tématem. Možná vás to překvapí, ale eh, ve straně zelených jsem možná výjimkou. Každopádně nejsem naivní. Samozřejmě je to způsob, jak být nezávislý z vojenského hlediska. Je samozřejmě výhodné pro Evropu mít eh, lokalizační systém, který bude nezávislý. Tom pro mě není žádný problém. Říká se, že nechceme, aby to souviselo s vojenskou oblastí. E, usilujeme o mm, svět, svět bez zbraní. Ovšem myslím si, že to zatím není ještě příliš aktuální. Takže každopádně nyní je důležité mít lokalizační systém, který bude nezávislý. To e, navazuje na to, co bylo řečeno. Problém, který vzniká, je to, že mm, tento systém je pro nás důležitý ze strategického hlediska. Ovšem, jak říkala Fiona, Eh, systém fungující pouze na půl eh, nemá smysl. Já tedy nespochybňuji zájem celé této věci, ale my všichni víme, že zájem spočívá hlavně v tom, že bude fungovat naplno. Takže my nyní máme pocit, že podepisujeme jakési biankošeky. Říká se, že bude vás to stát takovou částku nebo dvakrát tolik, třikrát tolik, ale my nevíme, kam přesně to povede. Důležité je tedy vědět, eh, co to bude obnášet a proč. Musíme vědět, co získáme za finanční prostředky, které vydáme. Je mi líto, ale já si myslím, nebo věřím v autonomii Evropské unie, včetně obrany, ale nejenom obrany. Ale je důležité vědět, zda máme prostředky k takové nezávislosti. Víme, že náš rozpočet je omezený a já tedy chci vědět, co bude, jak budou vynaloženy tyto peníze. Já si myslím, že pokud se dnes musíme nějak rozhodnout, rád bych řekl, musíme se rozhodnout pro Galileo, eh, který bude fungovat kompletně. Pokud dojde k nějakému spoždění, například k desetiletému spoždění, není to problém. V takovém případě ale odložíme také investice. Tak eh, to vidím já. Nesmíme tedy říkat, eh, zrušíme Galileo nebo přestane fungovat, to nemůžeme říci. Když Galileo bylo zahájeno, bylo to velice důležité jako projekt. A důlež... škoda je, že jsme se ztratili za všechny ty roky v partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Takže problém, který nyní vyvstává, je to, že na jedné straně dochází k, ke spoždění a v určité chvíli se musíme zastavit, musíme se podívat na nový kalendář, nové plánování a e, a přizpůsobit tomu také naše rozhodování. Já bych řekl, přijmeme eh, všechny tyto čísla, která máme k dispozici a přestaneme o tom diskutovat. A prosím komise nyní, aby se hopla slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Ještě jednou bych chtěla říci, že Galileo je projekt, který je velice důležitý eh, pro parlament i všichni ostatní a pro mě velkým potěšením, že máme možnost eh, o tom takto debatovat. Všechny tyto otázky mi umožní zároveň potvrdit některé aspekty a také vyjasnit některé z nich. Já bych chtěla začít těmi aspekty, které vám dnes zde potvrdím. Chtěla bych tedy potvrdit, že Galileo se nikdy nezastaví na 18 družicích ani na 20, ani na 24. Hlavním cílem, a myslím si, že také cílem Evropské unie, je vytvořit kompletní systém. Komise má k dispozici e, právní předpisy, tedy máme zde zákony, které musíme respektovat. A ten, tyto zákony jste schválili vy a také rada. Ty žádají, abychom vytvořili kompletní systém, který bude schopen poskytovat pět služeb. Já pracuji na základě těchto cílů a také na základě těchto cílů vytvářím plány do budoucna. Kromě daných cílů ale existuje také realita. A tato realita naprosto souvisí s finančními aspekty. Dnes prostřednictvím peněz, které máme k dispozici, nejsme schopni eh, vypustit 28 družic. Znamená to tedy, že máme dvě možnosti. Buď vám řeknu, že končím, a nebo vám navrhnu, jakým způsobem budeme pokračovat, jaká strategie nám umožní optimalizovat vytvoření našeho systému. Takže strategie, kterou komise představí v daném sdělení, a to vám můžu již říci, protože to není tajemstvím, je postupovat v několika etapách. První etapa, tedy eh, do roku 2014, bude poskytovat tři služby. Open Service, dále službu a Certain Rescue a třetí služba bude PR, PRS. Proč eh, musíme učinit tuto volbu? Je tomu tak proto, že nemůžeme čekat na eh, vypuštění 28 družic, abychom eh, nabídli naše služby trhu. My musíme dát evropským občanům možnost poznat Galileo, musíme jim dát možnost poznat, jak funguje, a musíme eh, začít rozvíjet naše aplikace. Druhá etapa bude probíhat eh, do roku 2016-17. Bude to záviset na financování a také na tom, jak budou vyhodnocovány a jak budou pokračovat smlouvy. Tedy druhá fáze má za cíl kompletní spuždění, spuštění Galilea. Takže já vám ještě jednou potvrzuji, že nebudeme dělat žádné kompromisy v souvislosti s těmito cíly, a to nikdy. Dále bych vám chtěla sdělit, že i já jsem dítě Galilea. Již deset let na tomto projektu pracuji, takže po deseti letech nemůžu uh, souhlasit uh, se polo- s polovičním fungováním tohoto systému. Pro mě je tento systém důležitý jako celek. A v budoucnu musí tedy fungovat kompletně. Já se vámi naprosto souhlasím, že potřebujete před přijímáním rozhodnutí uh, Eh, mít všechny údaje k dispozici. Pro komisi je to také velmi důležitá podmínka, bez které eh, nemůžeme pokračovat dále. Všichni musí mít k dispozici veškeré informace. A prostřednictvím tohoto sdělení, na kterém pracujeme a které bude vydáno během dvou, tří měsíců, a oficiálně prostřednictvím legislativního návrhu, který bude spadat do nových finančních perspektiv, komise jako program manager bude schopna vás informovat za prvé, jak budeme řídit to, co nám, eh, nebo rozpočet, který nám Rada a parlament svěřili před dvěma lety. Tedy vyjádříme se přesně k tomu, jaké budeme mít finanční prostředky a jaké budou eh, další finanční náklady. Vysvětlíme také, proč došlo k dalším finančním nákladům. Není tomu tak z důvodu špatného řízení. Máme zde totiž určitou realitu a lidé, kteří přijímají rozhodnutí a snaží se, aby tento program dobře fungovat, ví, co přesně, s čím přesně souvisí tyto vedlejší finanční náklady. Dalším elementem je vědět, jak prostřednictvím těchto vedlejších nákladů bude program čelit rizikům. Tedy musíme vědět, zda existuje technické řešení, technická možnost eh, podávat zprávy během druhé etapy o některých aktivitách. Musíme vědět, zda to je možné nebo ne a jaké to bude mít dopady. A třetí aspekt, o kterém musíte vědět, jsou výdaje. Nejde o financování a zdroje financování, ale jde o výdaje související s využíváním projektu. Cílem Evropské unie totiž není vytvořit systém složený z 28 družic, které budou obíhat kolem země. Jenom proto, abychom se na ně mohli dívat. Naším hlavním cílem je využívat je. Komise je na základě různých studií které byly prováděny za poslední 14 měsíců, tedy komise je schopna představit vám první odhady. Tyto odhady budou vytvářeny na několik let zároveň. Nebudeme se soustředit na odhady eh, například na 5 až 10 let. Využívání je něco, co přesahuje finanční mechanismy Evropy. Je to perspektiva, která souvisí s realistickými aspekty a aspekty plánování na, eh, pro systém, jako je Galileo. Pokud eh, seženeme operátora, nemůžeme s ním uzavřít smlouvu na pět let. Pokud jej požádáme, aby řídil takový systém, naše perspektivy musí jít mnohem dále a komise je schopná a já vás žádám pouze o několik dnů nebo týdnů trpělivosti, tedy komise je schopna dát vám k dispozici všechny tyto aspekty, díky, které bude, díky kterým budete moci lépe vyhodnotit situaci a být schopní přijímat rozhodnutí pro budoucnost eh, tohoto programu. Pane předsedo, budu stručná. Také zde zazněla úloha a užitečnost eh, výzkumných programů. Galileo Eh, je velice dobře vědomo této příležitosti. Můžu vám říci, že dnes máme strategii platit Galileo prostřednictvím vlastního financování, ale vše, co se týká aplikace a přijímačů, to musí spadat do kreativní sféry trhu. V tomto případě budeme využívat nástrojů a financování eh, výzkumných eh, programů a financování. A na základě těchto cílů budeme postupovat také v budoucnosti. Chtěla bych uzavřít svůj příspěvek tím, že vám řeknu, že um, příslušný pan komisař a také, služ- také útvary komise jsou k vaší dispozici. Můžeme diskutovat o všech aspektech, které souvisí s tímto programem, a to nejenom v rámci ŽIPu, ale také v tomto výboru. Můžete o to požádat a my jsme vám k dispozici. Děkuji. Kolega Odi, möchte noch eine kurze Anmerkung? Pan Odi, prosím, krátkou připomínku. No, OK. Tak pan Odi nechce. Děkuji srdečně zástupkyni komise. Paní Holm, prosím. Děkuji. Vy jste neodpověděla na moji otázku související s vojenskou nezávislostí. Máte pravdu a já se za to omlouvám. Body, které jsem chtěla potvrdit, eh, spočívají také s tím, že Galileo je civilní projekt spadající eh, nebo související civilní kontrolou. Kromě toho potom máme k dispozici různé aplikace a prostřednictvím těchto aplikací máme v plánu, a to se nejedná těch, kteří spravují program, ale těch, kteří, kteří jej budou využívat, Tedy máme v plánu využívat vládní aplikace, případně také vojenské aplikace. Ovšem nesmíme zde směšovat dvě důležité věci, tedy to, že budeme mít vojenský systém anebo e, vojenské aplikace. Mezitím existuje obrovský rozdíl. Mimochodem, asi před měsícem parlament a rada vyzvali, na vypracová, vyzvali komisi na vypracování dokumentu, který se bude týkat principu přístupu e, uživatelů k systému PRS. Nevím, zda jste si toho vědomi. Již nyní probíhá v radě diskuse na toto téma a mohli bychom o stejném návrhu diskutovat také v parlamentu, neboť e, obě tyto instituce, rada i parlament, musí přijímat, přijmout rozhodnutí které se bude týkat PRS. E Takže myslím si, že by bylo důležité vyjasnit tento aspekt. V červenci byla vydána zpráva, od paní, eh, kterou vypracovala paní Kopa. A tato zpráva brala v úvahu ty stejné aspekty. Rozlišovalo se zde mezi civilním systémem a tím, co se děje na úrovni downstreamu, tedy na úrovni různých aplikací. Děkuji vám ještě jednou srdečně. Chtěl bych říci, že to bylo poprvé, kde někdo z komise dal takovýto ucelený přehled. A děkuji vám za to upřímně, protože to nám pomůže. A prosím také vemte vážně informací kolegů. Bylo by dobré, kdyby ve vašich dokumentech jsme dostali také jednotlivá fakta. Ne vždycky jsou všichni poslanci a poslankyně eh, přítomny. Je dobré prostě mít takovou krátkou zprávu, která by obsahovala cené informace. Pan kolega Remek, prosím. Pane předsedo, já bych jenom chtěl poděkovat eh, všem kolegům a kolegyním za eh, eh, aktivní přístup a za jejich připomínky. Zejména bych chtěl poděkovat zástupkyni komise za ucelený přednesený příspěvek. Myslím si, že v zásadě nemusíme měnit nic na tom, na čem jsme se shodli Eh, ráno, když jsme to projednávali poprvé, protože kolegové tak či onak, eh, myslím si, že v zásadě podpořili můj názor o tom, že trpíme nedostatkem eh, dostatečné informovanosti a také samozřejmě navrhovaných způsobů řešení. Tom si myslím, že trvá a že možná, že to stojí za to připravit ten dopis v tom smyslu, jak jsme se ráno dohodli. Já bych jenom chtěl podotknout, k, protože se bavíme za účelem toho, abychom přece jenom vypracovali byť nelegislativní, ale přeci jenom zprávu parlamentu o střednědobém jaksi hodnocení satelitních navigačních systémů. A při této příležitosti bych chtěl jenom podtrhnout, že eh, eh, obecně potřebujeme mnohem, eh, jak bych řekl, fundovanější politický rozměr pro vesmírnou politiku v celku, včetně Galilea, anebo satelitních navigačních systémů. Dokud nepochopíme a nepřesvědčíme že je to projekt infrastruktury s dopadem do všech oblastí života Unie, do, tedy do všech politik, a ty tak nemohou stát proti financování projektu, jako kdyby jim ubíral ty prostředky, ale měli by v něm nacházet svůj budoucí profit. Mnozí kolegové to tady řekli, řekl to i zástupci komise, docela bych sem opakoval. Jenom pro eh, vaší informovanosti dostala se mi do rukou informace na základě zveřejněného britského průzkumu. Podle tohoto průzkumu právě odvětví spojená s vesmírnými aktivitami, space sektor, vzdoruje recesi a rostl dosud ročně o 10 od roku 2007 ve Velké Británii. Vydělává 7,5 miliard liber, stejně jako roste zaměstnanost oboru tempem kolem 15 ročně. Já myslím, že to je velice zajímavý. Já to nemám úplně detailně prověřený, jaká ta informace je, ale do takovou jsem informaci dostal. Já bych jenom chtěl podotknout, že opravdu ten náš systém satelitní navigace nebude k něčemu, když ho budeme budovat dosavadním způsobem eh, eh, v Čechách se říká salámovým, to znamená řezat kousek po kousku. To je jako kdybychom eh, chtěli budovat železnici jen s jednou kolejí. A já si myslím, že se o to v případě Galila téměř jak si pokoušíme. Takže bych chtěl skončit s tím, že řadu těch aspektů, že Evropa přišla poprvé, nezapomínme na to, se systémem garantované civilní služby, nikoli s civilním systémem. Garantované civilní služby. Pokud mě paměť eh, a informovanost těch si nezavádí, tak nikdo z těch dalších hráčů takovýto systém nenabízí. To znamená garantované civilní služby. A nechtějte mi prosím pěkně říkat, že Evropa je ekonomicky méně výkonná než Rusko, které si svůj systém udržuje, že není srovnatelně výkonná než třeba Spojené státy eh, v, jaksi v hospodářství a že bychom na tento systém jako takový eh, neměli najít eh, prostě prostředky, abychom ho financovali mnohem důstojněji, než tak, jak to doposud děláme. Já si osobně myslím, že to všechno, to, co jsme si řekli, směřuje k jednomu jedinému a ta zpráva moje by mohla být v případě dobré přípravy by mohl být určitě, jsem přesvědčen, dalším podpůrným jaksi pilířem, aby ten systém Galileo jsme konečně začali dělat tak, jak si zaslouží. Děkuji za pozornost. Děkuji vám a budeme postupovat tak, jak jsme se dohodli. Požádáme komisi o e, informační materiál, který bude aktuální. Jinak vám děkuji, Přeji vám eh, příjemnou polední přestávku.